tady není. Tady máme prostě další finanční nástroj, který nezajišťuje doplňkovost, ale který prostě půjde do soukromých a veřejných partnerství. A jsou tady další nové prvky. Například bude možné financovat i obraný průmysl a proti tomu naprosto jsme. Pan Feria. Obrigado, Presidente. Caros colegas, Vážení kolegové, chtěl bych nejprve poděkovat kolegům za to eh, práci na tomto eh, projektu InvestEU. Mělo by to vytvořit větší spravedlnost a umožňuje to dávat dohromady různé finanční nástroje, které byly oddělené. Evropská unie má před sebou dobu, kdy množství investic, eh, které je v současné době k dispozici, už by nestačilo. Evropská investiční banka musí sehrávat důležitou úlohu a uvědomujeme si, jakou významnou práci odvedla tato organizace, která má mnoholeté eh, zkušenosti v této oblasti. Potřebujeme dostatečné financování klíčových priorit a patřičnou komplementaritu s dalšími finančními nástroji v členských státech. To potom umožní i Portugalsku získat přístup k projektům, které se nefinancují z soukromého sektoru, protože proto pro ně nejsou příznivé podmínky. Musíme se velice snažit, abychom bojovali proti klimatickým změnám, eh, modrému růstu. Musíme eh, pro ochraňovat také biodiverzitu. Paní Višněvská. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové, program InvestEU může být důležitým nástrojem ústroje, nástrojem pro e, pobídky investiční pro ty regiony, kde se provádí hospodářská transformace. Díky mým pozměňovacím návrhům je jasné, že pokud je o investice, které podporuje Invest EU, budou i výdaje na podporu regionu, které procházejí transformací společ, spojenými s klimatickou politikou. Týká se i o sociální, i do infrastruktury. Bohužel ovšem v tom finálním textu ve výboru už tyto cíle nejsou tak jasně uvedeny. Proto bych se chtěla zeptat, zda z tohoto programu bude možné financovat investice v hornických regionech, tam, kde se provádí energetická transformace. To je velice důležité, protože klimatická politika je jednou z hlavních politik Evropské unie a je známo, že ty, které mají energetický mix zejména založený na uhlí, mají dnes velké výdaje, protože se musí přizpůsobovat eh, požadavkům v eh, klimatu. Proto jako Polka se ptám, zda na to bude eh, možné ty peníze také využívat, protože mě to moc zajímá. Děkuji a poslední v je paní Maletič. Chtěla bych poděkovat zpravodaji panu Fernandešovi za skvělou práci a vítám zde pana Katajnena. Dík, děkuji mu za eh, práci na FC a eh, na spolupráci s členskými státy. Díky úspěchům FC můžeme dnes hovořit o novém programu eh, Invest EU. Při práci na FC jsme zjistili, že příprava projektů je velice důležitá. A zjistili jsme, že je mnoho zájemců o účast v projektech v členských státech a proto je potřeba poskytovat technickou pomoc a investovat v malých členských státech do rozšíření administrativní kapacity, aby se mohli programu účastnit. A další důležitá věc je, že je třeba podstupovat vyšší rizika. Měli bychom financovat nejen veřejné projekty, ale také více inovátorů a startupů protože to potom povede k posílení ekonomiky a zlepšení rozvoje. Děkuji a nyní má slovo pan Katajnen a po něm oba zpravodajové, prosím. Vážení poslanci, moc krát děkuji za tuto velice dobrou a povzbudivou debatu. Já odpovím na několik otázek a komentářů, které zde zazněly. Nejprve bych chtěl říci, že fond Invest EU je fondem eh, více politickým, než byl EFSI. Neznamená to, že projekty se vybírají politicky, to vůbec ne. Projekty eh, se budou vybírat podle jejich kvality, podle toho, zda mohou přinést nějakou přidanou hodnotu. Cílem ale jsou politiky jako eh, klimatické změny nebo posílení digitalizace nebo navýšení financí, financí pro malé a střední podniky, které, kterým chybí finance v některých členských státech. Takže takhle to myslím, když říkám, že ten fond je političtější. Za druhé, eh, hlavní idea EFSI zůstane. Invest EU bude také fond řízený poptávkou. Nikoho nikdo nenutí využívat EFSI, pokud ho využívat nechce. Na druhou stranu, finance FC můžete získat, pokud o ně požádáte. Třetím eh, aspektem je, že eh, FC chce schromažďovat soukromou likviditu z bankovních účtů, eh, což potom přináší pracovní místa a konkurenceschopnost a vede to k naplňování našich politických cílů. A slučováním těchto existujících finančních nástrojů to povede k tomu, že Invest EU bude mnohem uživatelštější pro koncové uživatele. Nebudete muset znát všech 13 různých fondů a přemýšlet o tom, který by byl vhodný pro mě. Stačí jen vědět, že existuje fond Invest EU, který může poskytnout záruky eh, pro různé typy financování vašeho projektu. A kromě této kombinace nebo tohoto slučování fondů, Da, sloučíme také 13 různých poradenských služeb. A zase z pohledu koncového uživatele bude mnohem jednodušší požádat o technickou pomoc. Novum v Invest EU spočívá mimo jiné v tom, že budeme alokovat 25 záruk podle poptávky dalších finančních institucí než EIB. EIB je cenným partnerem pro komisi e, a bude i v budoucnu, ale chceme motivovat e, finanční inovace. EIB není vždy ochotná nebo schopná investovat do všech projektů, do kterých by mohl investovat někdo jiný. Národní podpůrné banky nebo EBRD nebo Banka Rady Evropy. Domnívám se tedy, že ta alokace 25% pro jiné banky než EIB vytvoří jasnou přidanou hodnotu. Chtěl bych také připomenout, vážení poslanci, že pokud vás zajímá, čeho dosáhl fond EFSI, podívejte se na webové stránky EFSI. Snadno to najdete, když dáte do Google EFSI. Nebo se podívejte na stránky EIB. Tam jsou všechny projekty a můžete si kliknout na svou zemi a tam je seznam projektů, eh, které už jsou podepsané. EFSI nebylo lékem na všechny neduhy, což není ani Invest EU. Ani eh, Invest EU neřeší všechny problémy světa. Je to nicméně užitečný dodatečný nástroj, který by mohl přinést pracovní místa a modernizovat eh, společnost a ekonomiku a vytvářet eh, přidanou hodnotu v našich společnostech. A poslední věc ke vsi. Když se podívám na to, čeho FC dosáhlo, tak mám radost zejména z toho, které země z něj především čerpaly. Když se podíváte na investice FC podle HDP, tak nejvíce čerpá Řecko, druhé je Estonsko, třetí je Portugalsko, čtvrté Španělsko, pátá Litva, šesté Lotyšsko, sedmé Bulharsko, osmé Finsko, deváté Polsko a desátá Itálie. Takže finance jdou většinou na zpráva místa právě do těch zemí a do těch jejich regionů, které mají určitá finanční omezení. A když se podíváte na kvalitu projektu, tak ta se také zlepšila od doby, kdy FC začínalo. A jsem si jistý, že u InvestEU to bude totéž. Děkuji vám. Děkuji a nyní mají slovo oba zpravodajové, nejprve pan Fernandez a potom pan Gualtieri. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem, kdo přispěli do dnešní diskuse. A velice mě zajímalo si poslechnout ty, kteří hovořili tady také o věcech soukromého sektoru a proti něm, Kdo vytváří vlastně pracovní příležitosti? Podniky, hlavně malé a střední podniky. A určitě chápete, že tento fond by měli zejména využívat regionální eh, místní orgány, takže je to další hodnota, další nástroj a určitě to bude velice důležité pro pobítku investic a zejména v těch místech, kde selhává trh. Takže jak mně se to jeví, je mi naprosto neposchopitelné, že ti, kteří chtějí větší zaměstnanost, jsou proti nástroji, který bude vytvářet pracovní příležitosti. Plus tento nástroj pomáhá se začlenováním. My jsme posílili právě tu sociální stránku projektů, která umožňuje investice do malých a středních podniků. Proto je důležité, aby tady nebylo nějaké nedorozumění. Kromě těch 700 miliard euro, které bychom chtěli získat, eh, přičemž tady budou asi 40 miliard eh, euro jako, i milion jako záruky, tak bude možné to použít tak, že se ze strukturálních fondů poskytnou další záruky. A tento podíl vlastně náleží členským státům. Ty mohou mobilizovat potom investice tam, které jsou hodnocené jako trojité A, tak, aby překonávaly eh, velké problémy. Eh, nejde to, to nemluvím teď o státní podpoře. Čili členské státy budou moci používat tuto část projektu pro financování těch, které, vidí jako, které se jim jeví jako mimořádně důležité. Proto doufám, že eh, bude převážná většina pro investice, pro nové pracovní příležitosti, pro posílení konkurenční schopnosti Evropské unie tak, abychom dostali slibům, které jsme udělali také v oblasti klimatické politiky. Děkuji. Děkuji, pane Fernandeši, děkujeme za vaši práci a nyní pan Gualtieri na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Myslím, že to byla velice bohatá diskuse, která ukazuje na široký konsenzus v tomto sále nad textem, eh, který byl schválen výbory Econ a Budge. A jak vyplynulo i z projevu místo předsedy Katajnana, jedná se o pozitivní růstový proces. FSI bylo úspěchem, ale eh, nebylo možné využít na maximum potenciál, pokud jde o kvalitu investic a o schopnost eh, řešit nedostatky na trhu. Invest EU, tak jak je navržen, Eh, komisí, eh, podpořen parlamentem, bude podle mě dobrou rovnováhou mezi směřováním politik, flexibilitou, granularitou a zároveň úsporami z rozsahu. Pochopitelně důležité je také se zaměřit na zdroje a my doufáme, že VFR bude kvantitativně eh, na úrovni těchto cílů, abychom splnili eh, to, co si slibujeme v textu o Invest EU. Naše frakce eh, naváže na hlasování ve výborech a Eh, doufám, že pozměňovací návrhy, které mají text zhoršit, nebudou schváleny, tak abychom vyslali jasný signál, že naším hlavním cílem eh, je udržitelnost. Děkuji vám. Tím tedy končí tato rozprava. Hlasování proběhne zítra. A nyní pořad jednání má eh, jako další bod Eh, bod, pro který potřebujeme paní komisařku Malmström, takže ji tady vítám a přeji hezký večer panu Katajnenovi. Děkuji kolegům, kteří se zúčastnili diskuse. Takže teď nás čeká společná rozprava na téma provádění obchodních dohod a dohod o přidružení v Latinské Americe. Je to provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru, to je zpráva pana Fisase Aishely a druhou zprávou je zpráva pana Begeho uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou. A začneme oběma zpravodaji. Na čtyři minuty eh, má každý z nich slovo a jako první pan Fisas, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji, vážená paní komisařko. Obchodní dohoda podepsaná v roce 2013 mezi EU a Kolumbií a Peru se provizorně eh, už uplatňuje posledních pět let analyzuje se provádění této dohody a také vztahy mezi všemi třemi stranami. Na základě toho můžeme konstatovat, že to byla dohoda výhodná pro všechny. Tato dohoda překonává čistě obchodní aspekty, protože předpokládá vztahy vycházející z norem, ze společných hodnot a z mezinárodních standardů, které velice pozitivně ovlivnily socioekonomický eh, rozvoj eh, stran. Je to také nástroj, který umožňuje upevnit strategické partnerství s Latinskou Amerikou, které je zásadní pro EU. Obchodní dohoda přispěla k ekonomické stabilitě, k modernizaci a diverzifikaci Vývozu v Kolumbii a Peru je to důležité pro tyto země, že mají nějaký referenční trh i mimo Latinskou Ameriku a tak mohou diverzifikovat své vývozy. Tato dohoda přispěla k tomu, že Kolumbie a Peru modernizovali a diverzifikovali své vývozy. Bylo to prospěšné i pro jejich malé a střední podniky. Také pro evropské podniky tato dohoda znamenala zlepšení přístupu na kolumbijské a peruánské trhy. Byla odstraněna cla, omezily se bilaterální obchodní překážky. Nicméně eh, je třeba přejmout efektivní opatření ze strany komise a členských států, aby naše malé a střední podniky mohly plně využívat potenciálu, který hm, skýtají takovéto obchodní dohody musíme pozitivně hodnotit, že se nadále hledají řešení pro odstraňování obchodních bariér, zejména v oblasti hygienické um, a fitosanitární, ale stále ještě je třeba odvést práce i na straně Kolumbie a Peru, pokud jde třeba o certifikaci některých masných a mléčných výrobků, ochrana zeměpisných označení EU, a také řešení um, um, vývozu uh, alkoholických uh, nápojů a lihovin. Je tedy třeba, aby se dále jednalo s kolumbijskou a peruánskou vládou o otázkách obchodu a udržitelného rozvoje. Cílem by mělo být zajistit také, že pracovně právní normy a ekologické normy v těchto zemích budou řádně uplatňovány. Dohodu doprovádí, doprovází takzvaná cestovní mapa, která také poukazuje na sociální a ekologickou tematiku. Ze strany Kolumbie a Peru už byl učiněn pozitivní pokrok, ale ještě je třeba urazit další cestu aby se také zajistila svoboda združování, právo na kolektivní vyjednávání, aby se prováděly pracovní eh, inspekce, aby se znemožnila eh, dětská práce a podobně. Eh, chtěl bych poblahopřát kolumbijské vládě k dohodě o příměří s gerilami FARC, také ke vstupu do OECD 30. Eh, května minulého roku. To zase poukazuje na další pozitivní vývoj v této zemi. A Peru by mělo eh, se snažit nadále pracovat na svém programu vztahu s OECD. Také eh, si myslím, že něco podobného by měly mít i další anské země, Bolívie a Ekvádor které zatím z politických důvodů nechtěli jednat. Já jsem rád, že Ekvádor v roce 2015 požádal o jednání, protože si uvědomil, jaký prospěch by to mělo pro jeho ekonomiku a parlament schválil přistoupení Ekvádoru v eh, prosinci 2017. Je třeba spolupracovat s těmito zpřátelenými zeměmi. Je třeba jim eh, poděkovat za uraženou cestu a podporovat je na této cestě i nadále. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Berge na čtyři minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, tato zpráva o implementaci eh, obchodní a eh, asociační dohody se Střední Amerikou Eh, byla přijata eh, velkou většinou našeho parlamentu. V globalizovaném světě jsou obchodní dohody založené na pravidlech nejen důležitým nástrojem, ale obecně prvkem, který může přispět eh, ke stabilitě v těchto částech světa. V této zprávě jsou zmíněny pozitivní věci, ale jsou tu i kritické připomínky. Já bych chtěl předem říci, že tato eh, asociační dohoda se stává ze tří pilířů. A bohužel až dodnes přestože dotyčné země Střední eh, eh, Ameriky, eh, odhlasovaly tuto dohodu v roce 2013, tak dodnes dva, tři členské státy ještě neratifikovaly dva ze tří těch pilířů a což podkopává důvěryhodnost Evropské unie, když vyjednává s partnery z jiných kontinentů a pokouší se s nimi uzavírat obchodní dohody a asociační dohody. Takže eh, chtěl bych apelovat na ty dotyčné tři členské státy, aby to brali vážně a aby pokročili s ratifikací. Aby vztahy mezi pilířemi obchodní politiky byly vyvážené, eh, tak je potřeba konečně eh, navázat politický dialog. Já bych chtěl jasně říci, že tato dohoda je, eh, ta první, je, je první dohodou s regiony. My samozřejmě máme kontakty se zeměmi Střední Ameriky, které mají své eh, specifické problémy. Můžete se podívat například na čísla, která máme před sebou. E, jsou tu země, kde objem obchodu v posledních letech značně vzrostl a jsou země, e, kde to jde trošku pomaleji. E, zároveň je vidět, že že dos, dochází k určitým změnám, když například v některé zemi, konkrétně Kostarika, velmi vzrostl objem obchodu a následně je to Guatemala a Panama a potom eh, vzhledem k, ke změnám v, jeho, v, jeho východní Asii eh, potom šly vztahy s Kostarikou velice dolů. I na tyto věci se musíme podívat pořádně. Vidíme, a je to taky u dalších obchodních dohod, že jak naši partneři, tak Evropská unie stále ještě eh, mají vyšší ambice, pokud jde o to, nějakým způsobem využívat dohodnuté, dohodnutá cla a tarify. A pak je tu otázka, zda je ten obchodní vztah víceméně jednostranný. Z pohledu Střední Ameriky je to tak, že exportuje do, střední, do Evropské unie. To je důležitý bod, který musíme mít na paměti. V této souvislosti chci ještě poukázat na to, že například určité tematické oblasti si zaslouží ještě podrobnější diskuzi. Je to zejména otázka služeb. Tady eh, si myslím, že je potřeba činit kroky, paní komisařko. A samozřejmě eh, apeluji na státy Střední Ameriky eh, i na Evropskou unii, že je potřeba plně ratifikovat Mezinárodní dohodu o životním prostředí, respektive Mezinárodní dohody o životním prostředí, včetně Pařížské dohody. Tady je potřeba jednat, protože podle eh, konvencí ILO je ještě potřeba přepracovat některé dokumenty a my nesmíme zůstat pozadu. A ještě poslední věc, dámy a pánové, eh, chtěl bych poděku- ještě jednou říci, že Rakousko, Řecko a Belgie by měly konečně dohodu ratifikovat. Děkuji vám. Děkuji moc krát a nyní má slovo paní komisařka Malmström. Prosím na tři minuty. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Všem přeji hodně štěstí v novém roku a těším se za v těch zbývajících měsících dovoleb na plodnou spolupráci. Také velice děkuji jako výboru INTA Evropskému parlamentu a oběma zpravodajům za zprávu, eh, která právě tady byla přednesena a týká se to provádění obchodních dohod a dohod o přidružení přidružení v Latinské Americe. Zvláště se jedná o Kolumbii a Peru. Obě zprávy jsou velice dobrým příspěvkem, abychom mohli vyhodnotit výsledky těchto dohod. A komise teď také provádí hodnotící studii obou těchto dohod. Jak jste správně zdůraznili ve zprávách, realizace prozíva probíhá do dopadu. Dobře, a má to pozitivní dopad, i když jsou tady negativní dopady mezinárodního kontextu. Zároveň musíme věnovat velkou pozornost realizaci ustanovením o udržitelném obchodu s některými státy Latinské Ameriky a Střední Ameriky, hlavně pokud je o pracovně právní úpravy. Došlo k určitému pokroku, například je tady pr- eh, pracovně právní rada v Guatemala, která byla nedávno vytvořena. Komise také pomáhá financovat otázky korporátní odpovědnosti, eh, podporu pora- eh, poradenských skupin a regionálního zastoupení MOB. Také se jedná o efektivní realizaci ustanovení o udržitelném rozvoji. Máme zvlášť zvláště intenzivní kontakty s Peru. Poslala jsem ministrovi loni v červenci dopis, kde upozorňuji na nedostatečné plnění pracovně právních norm, o neinvestic v této oblasti a o tom, že dostatečně nekonsultují občanskou společnost. Peru se konstruktivně ale zapojilo do diskuse a už máme pozitivní výsledky. Eh, Anská dohoda, tedy zpráva, zdůrazňuje opravdu, jak důležité jsou konsultace s občanskou společností. Loni Kolumbie vytvořila poradenskou skupinu u sebe a Peru se slíbilo zúčastnit rozpravám o pracovně právních a jiných eh, důležitých eh, věcech právě v kontextu občanské společnosti. Musíme i nadále tomu věnovat velkou pozornost a budeme dále jednat s těmito státami, včetně 15-bodového akčního plánu o e, uržitelném rozvoji a příslušném obchodu. Některé věci jsou jenom částečně pokryty těmito dohodami nebo vůbec ne gender, ustanovení protikorupční a nebo pokud je o kapitolu investicích. A to hlavně spočívá s tím, e, kdy byly ty dohody uzavřeny. Bylo to v roce 2010, kdy skončila jednání, proto musíme spolu s partnery dále postupovat v budoucnosti. A konečně dovolte mi, abych zdůraznila, že plně sdílíme váš názor. Máme tady významné výzvy politické situace v anské oblasti, v Latinské Americe, proto je velice naléhavé, je to i v zájmu naší důvěryhodnosti, aby obě zprávy byly plně uplatňovány. Proto naprosto podporujeme výzvu Evropského parlamentu, aby členské státy, které dosud dohody neratifikovaly, aby tak učinili co nejdříve. A velice se děkuji těším na tuto rozpravu a děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. Nyní pan Sala Franka na minutu. Děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajům za jejich práci. Já jsem měl stanovisko ve výboru AFET a musím říct, že to jsou užitečné nástroje pro naše občany, naše podniky ve vztazích ze střední Amerikou a s anským společenstvím. Mezinárodní obchod by tak měl být spravedlivější, měl by se opírat o určitá pravidla, zvláště v době protekcionistických tendencí. Je třeba těžit z výhod a jak říkal pan Bege, musíme zlepšit naše postupy. Je nepřípustné, paní komisařko, že ještě tři členské státy nezahájily ratifikaci. Pokud jde o Kolumbii, dosažené Eh, úspěchy byly trochu někdy zastíněny děsivou situací ve Venezuele a je tedy třeba eh, poděkovat našemu předsedovi, že vyjádřil solidaritu s venezuelskými demokraty a eh, delegace tohoto parlamentu také navštíví Nikaragu, aby zjistila, zda situace této země je slučitelná se sociálními a dalšími aspekty těchto dohod. Děkuji nyní eh, paní Rodríguez Pinheiro Fernández za socialisty. Děkuji, vážená paní komisařko, také já bych chtěla poděkovat eh, oběma zpravodajům. Eh, chtěla bych jim poděkovat za konstruktivní přístup, protože se nám podařilo dosáhnout širokého koncenzu. Je důležité podepisovat dobré dohody, ale také je důležité sledovat jejich plnění. Uplatňování obchodních dohod EU s Kolumbií, s Peru a se Střední Amerikou mají společné body, které bych chtěla zdůraznit. Za prvé jejich strategická hodnota. Obě dohody znamenají eh, spojenectví v době multilateralismu, v době regionální integrace. Je to zásadní pilíř udržitelného rozvoje. Dohoda se Střední Amerikou je vlastně první eh, dohoda regionálního typu, kterou podepsala EU. Eh, dohoda s Kolumbií a s Perou, k se, které se potom přidržel také Ekvádor. Z ekonomického hlediska všechny eh, smluvní strany těžily z nových příležitostí, podařilo se diverzifikovat jejich ekonomiky, které často příliš závisely na jejich surovinách a zemědělství. Pokud jde o eh, socialistické požadavky při obhajobě cílu udržitelného rozvoje, chci zdůraznit, že u obou dohod jsou dlouhodobé závazky a vznikly Eh, diskusní stoly, které by měly podporovat obchod, který bude ohleduplnější k lidským právům, k ekologickým otázkám, k pracovnímu právu a podobně. Eh, je třeba eh, také si uvědomit, že bez těchto dohod by nebylo možné vyšetřování některých věcí, které, ke kterým došlo v minulosti v minulosti. Je také možné lépe zapojovat občanskou společnost. Když se podíváme na množství lidí, kteří prchají ze Střední Ameriky a narážejí na zeď, nebo když si uvědomíme porušování lidských práv v Nigaraguji, nebo když se podíváme na mírovou dohodu v Kolumbii, musíme si uvědomit, jaké nástroje jakým nástrojem jsou obchodní dohody, pokud jsou efektivní. Socialistická frakce eh, tedy požaduje větší snahu při plném uplatňování těchto dohod. Je třeba aby tyto dohody také byly inkluzivnější, měla by tam být kapitola o malých a středních podnicích, kapitola o boji proti daňovým únikům, kapitola o obchodu a genderu a dále možnost mechanismu sankcí jako takový poslední scénář, pokud se nebudou plnit doložky o udržitelném rozvoji. A také tam může být závazek uplatňovat pařížské dohody. Evropská eh, unie i Latinská Amerika Máme tady společné hodnoty a myslím, že můžeme určitě přispět ke spravedlivějšímu obchodu a měli bychom se tady o to snažit. Děkuji vám. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Hirsch Zalde. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové, Obchodní politika založená na pravidlech a hodnotách je určitě jedním z největších úspěchů Evropské unie. Čím dál více jde o ústřední kompetenci eh, Evropské eh, unie. Je třeba, je třeba říci, že jsme uzavřeli nejmodernější obchodní dohody, které prospívají malým a středním podnikům, které dávají kapitál na udržitelnost a tak dále. Takhle si představujeme moderní obchodní politiku. Eh, když se podíváme na obchodní dohody, dohodu s Kolumbií a Peru, tak ta je teď v důležité implementační fázi. Společné hodnoty a mezinárodní standardy pro eh, pracovníky a zaměstnance a zejména situace malých a středních podniků. To jsou eh, zásadní oblasti. Ta strategická eh, hodnota je pro Evropu vysoká, protože i v Latinské Americe agresivně proniká na trhy Čína a vytváří si tam trhy a odbytiště. Čína ale eh, nesází na obchodní politiku založenou na pravidlech a hodnotách. A právě u Kolumbie je třeba eh, svazovat obchodní dohodu s mírovým procesem, který se bohužel opět zasekl. Stabilní Kolumbie to by byla ekonomická kotva celého regionu. Eh, ale i mnohem menší trh, střední Amerika, nesmí zůstat mimo zřetel Evropské unie. Asociační dohoda eh, nevždy funguje dobře v oblasti obchodu. Celní kontingenty nebyly plně vyčerpány a evropské produkty a služby zatím ještě nemají uspokojivý přístup na středoamerické trhy. Sázíme ale na konstruktivní spolupráci a na zlepšování do budoucna. Eh, Evropa musí se opět stát kontinentem kontinentem šancí, který by vytvářel globální eh, konkurenceschopnost, čehož jsme eh, dobrým základem. Děkuji a nyní na minutu a půl za frakci zelených paní Hautala, prosím. Paní předsedkyně, vážená paní komisařko, je poměrně nepřípadné, že diskutujeme ve společné debatě o tak rozdílných zemích, jako je Kolumbie, Peru a středoamerické státy. A já bych byla raději, kdybychom dodržovali tradici debat o jednotlivých prováděcích zprávách o konkrétních zemích, abychom mohli diskutovat do hloubky. Chtěla bych poděkovat panu Bergemu za velice vyváženou zprávu o Střední Americe. Jsou v ní obsažena velice důležitá konstatování, jako je například zmínka o zvláštních produkčních zónách kde by neměly být uplatňovány obchodní preference. Chtěla bych ale také vyjádřit obavu z vývoje v Guatemala. Vy, vy hnání Mezinárodní komise OSN s beztrestností. To je velice špatné pro politické i obchodní klima v celé zemi. Je třeba je mnohem přísněji postupovat proti takovýmto vývojům. Pokud jde o Kolumbii a Peru, tak si myslím, že u Kolumbie je na čase aktivovat lidskoprávní doložku, protože tam dochází k tolika zabíjením lidskoprávních aktivistů. Paní komisařko, mě by zajímalo, co můžete říci o stížnosti peruánských odborů, co se týče snižování environmentálních a sociálních standardů z důvodu údajně eh, dohody o volném obchodu. Jak komise sleduje tuto zajímavou stížnost eh, peruánských odborů? Elnézést kérek bocsásson meg. Most pedig szólítom Helmut Omlouvám se, pokračujeme. Pan Helmut Scholz, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, rok 2019 je starý teprve dva týdny a už šest lidskoprávních aktivistů bylo v Kolumbii zavražděno ta strašná bilance politických vražd z roku 2018 pokračuje. Jak to, že Evropská komise ve své bilanci obchodních vztahů s Kolumbií a Peru tyto fakty nezmiňuje? Klima násilí, represí a vražd není žádná podružnost. Naše eh, obchodní politika založená na hodnotách si žádá jasné přísliby. Tu dohodu je třeba vypovědět, dokud se lidskoprávní situace značně nezlepší. Faktem také zůstává, že tato dohoda ekonomicky většině kolumbijského obyvatelstva až dosud přinesla velmi málo. A uh, myslím si, že domácí poradní skupiny by měly uh, zabírat větší místo ve zprávě. Uh, pokud EU zůstane nečinná, hrozí další rozšíření násilí, ohrožování lidských práv a dalšího ničení nejen v Kolumbii, ale i v dalších regionech Ant a, v centra, a ve Střední Americe. Říkám zcela jasně, že tím, že se brazilským prezidentem stal Bolsonaro, hrozí eh, střety s, domorodým obyvateli, s domorodými obyvateli, které mohou mít eh, globální dopady na klima. Je to člověk, který hovoří o lidských právech a životním prostředí pohrdavě a tím pádem není možné, aby Evropská unie vedla vyjednávání o obchodní dohodě s Mercosurem. Teď je podle mého názoru moment, kdyby Evropa měla vyslat signál. Děkuji vám a prosím kolegy, aby dodržovali řečnický čas. A nyní má slovo na jednu minutu pan Žamé. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, je to zase další přísada v explozivním koktejlu, eh, jak do které patří i dohoda o Mercosuru. Bude to mít katastrofální důsledky pro naše zemědělství a rybářství, Především to je problematika pro odvětví banánů a pro zdraví spotřebitelů. Kolumbie, víte, že je těžká váha, která nerespektuje ekologické normy, hygienické normy, lidská práva, práva dětí ani pracovní práva. Odboráři tam jsou vražděni, drogové kartely stále prosperují a přístup ke zdravotnictví je velice nerovný. Peru více než 3 miliony dětí ve věku 6 až 17 let pracují bez jakékoliv sociální ochrany. Měli byste si to uvědomit, něčíte zdraví našich spotřebitelů, něčíte naše odvětví, se vším kupčíte, ale nic neděláte. Tato jednání jsou jenom ve prospěch nadnárodních společností. Děkuji a nyní paní Vážení kolegové, Peru je jednou z nejrychleji rostoucích zemí, zatímco eh, Kolumbie je třetí největší ekonomika v Latinské Americe. Proto realizace dohod Evropské unie s těmito státy je velice důležité. Napr- plně podporujeme mírovou dohodu Kolumbii a proto je důležité, aby obchodní dohoda pomáhla realizovat mírovou dohodu. Na obě země hodně dopadá humanitární krize ve Venezuele obě přijali mnoho migrantů a to musíme ocenit. Na druhé straně ekvada, ek, ek, e- přistoupení Ekvadoru je pozitivní a dohoda je otevřena i vůči z, ostatním zemím. Chtěla bych poděkovat kolegovi Pisovi za tuto komplexní zprávu. Tam jsou i zmíněny oblasti, kde je třeba dále postupovat dopředu a jsou tady věci, které je třeba zahrnout. Například boj proti korupci, praní špinavých peněz a Eh, daňovým únikům. To mohou udělat revizní položky, eh, doložky. Eh, měli bychom využít této příležitosti. Děkuji paní Grasvante Heinz na jednu minutu. Now. Werte Kommissarin, werte Kolleginnen und Vážená paní komisařko, vážení kolegové, implementace kapitoly od, o udržitelnosti v dohodě o, s Peru a Kolumbií bohužel příliš nefunguje. Neustále dochází k porušování eh, lidských práv a odborových práv. Od počátku roku 2019 už došlo k šesti vraždám. Tady je potřeba nutně a rychle jednat. Po uzavření obchodní dohody je naším úkolem sledovat udržitelnost, především v oblasti udržitelnosti. Eh, není není možné, abychom eh, byli hrdí na přijetí cestovní mapy k dodržování lidských práv ale potom už jsme se nestarali o to, jak to v praxi vypadá. Proto je důležité, abychom dnes hovořili o realizaci a implementaci této dohody a abychom nazývali problémy pravými jmény. Na závěr bych chtěla ještě zdůraznit, že bez sankcí při porušování lidských práv nebo environmentálních standardů v příslušných předpisech ničeho nedosáhneme. Je tady nutně potřeba, aby v kapitole o udržitelnosti bylo pamatováno na sankce. Děkuji a děkuji za to, že jste dodržela řečnický čas a pokračujeme. Slovo má paní Sanchez Caldente. Děkuji, paní předsedající. Zatímco diskutujeme o tom, jak využít celní preference, situace lidských práv ve Střední Americe je děsivá. Zvláště závažné jsou případy Nikaraguji, Guatemaly a Hondurasu. Především vyhoštění Mezinárodní komise proti beztrestnosti ve Guatemale je tvrdou ranou pro spravedlnost a bude to dobrá zpráva pro organizace, které využívají korupci a beztrestnost. Je i ostudou, že některé z těchto organizací mají jméno evropských podniků nebo jejich eh, filiálek. Je nepřijatelné, že ze tří pilířů dohody funguje jen ten obchodní a je příznačné, jaké jsou priority eh, této Evropy, eh, která je neoliberální. Je třeba, aby v centru stály zájmy lidí a zájmy planety a aby tam byly závazné doložky týkající se ekologie a lidských práv. Bohužel text pomíjí hroznou situaci, v níž dnes žije Střední Amerika z hlediska lidských práv, pozemkových práv a práv domorodých populací. Děkuji. Nyní pan Kolumbie z ENF. Paní komisařko, opět jste před představila xtou dohodu mezi EU a e, třetí zemí. E, toto téma je znepokojivé a má negativní body, například obrovský obchodní deficit ve prospěch EU, celkový odhad e, obchodních toků je zcela deficitní a není tady žádná ochrana zeměpisných označení evropských výrobků. Podívejme se na dohodu o Mercosuru a i tato dohoda má některé skryté nedostatky. Střední Amerika je plně integrována do velkého kontinentálního trhu, zejména pokud jde třeba o eh, geneticky eh, upravená osiva eh, firmy Monsantos, dostávají se tam přes Nikaragu nebo přes panamský průplav. Je třeba říci ne takovéto dohodě ve jméně našeho zemědělství, naší nezávislosti a potravinové bezpečnosti a také ve jménu našich obchodních zájmů. Děkuji vám. A nyní pan Gabriel Mato má slovo. Děkuji, paní předsedající. Tyto dohody posilují eh, regionální integraci mezi středoamerickými zeměmi, zajišťují spravedlivější, inkluzivnější obchod a podporují udržitelný ekonomický rozvoj v regionu. Jak říkal Santiago Fisas, bylo to výhodné pro všechny smluvní strany a pokud jde o zemědělské odvětví, eh, to je právě to, které platí účet například banán, rajčata, cukr, to jsou produkty, které jsou postižené. U banánů například je třeba mít do, eh, pojistné doložky a mechanismy, které jej budou chránit, ale zatím eh, toto nebylo nikdy aktivováno, přestože už byly překročeny v hranice. V září 2018 Nicaragua a Guatemala eh, překročili své hranice až o 340 a také Peru překračuje tyto hranice a vůbec nic se neděje a má to potom negativní vlivy na evropské producenty banánů. Je třeba, aby skutečně toto, tyto dohody byly doprovázeny vhodnými pojistkami. Děkuji. Nyní eh, pan Chauregi Atondo má slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Latinská Amerika je základním společníkem EU, je to geopolitický a obchodní partner a tyto dohody nám tyto vztahy usnadňují. A já děkuji zpravodajům, eh, kteří eh, nám předložili i úvahu o těchto zemích. Eh, pokud jde o Kolumbii, to hodně souvisí i s mírovou dohodou. Evropa musí tlačit na kolumbijskou vládu, aby tato vláda čelila vlně násilí, Eh, na eh, obhajcích lidských práv, protože to není slučitelné s ekonomickou a politickou dohodou, jako máme s, Kolumbi- s Kolumbií. Evropa musí tedy provázat obě tyto dohody. Eh, Střední Amerika zvláště Nicaragua, Honduras a Guatemala jsou velice chudé země, které mají velké vnitřní problémy. Je třeba jim pomoci. Myslím, že spíš než sankcionovat bychom jim měli pomoci. Tyto země potřebují, aby se dohody staly nástrojem pro jejich plnou demokratizaci. Děkuji vám. Děkuji a nyní Jaroslav Valenca má slovo, prosím. Latin American European Union. Latinská Amerika, Evropská unie má velkou ukazují potenciál pro spolupráci v globálních výzvách i prostřednictvím obchodu. Proto je třeba rozšiřovat eh, dialog o politice, sociálním začlenění eh, hospodářských a obchodních vztazích. Jak víme, obchod zdvojnásobil s tou regionem za posledních lety. Máme tady preferenční dohody obchodní eh, s 33 50, států, včetně dohody o volném obchodu obchodu s Kolumbií a Peru. To zajišťuje liberalizaci, pro která je progresivní v, v, v, v, v zóna volného obchodu. Samozřejmě, že strategický význam není jenom v obchodu, protože je to solidní základ pro hlubší eh, vztahy eh, se s nasazováním se pro sociální lidská práva, práva původních obyvatel, farmářů a životního prostředí. A to samozřejmě potom je přitažlivé pro investice do těchto zemí a v důsledku to pomáhá místním biznesům, aby se rozvíjely a aby regionální trhy mohly konkurenčně čelit čelit i eh, mezinárodním eh, trhům. A je to také velice důležité, protože eh, i pro nás, pro Evropskou unii, to představuje velké geopolitické výhody mevrouw de commissaris ik ben heel erg blij om als lid van de landbouwcommissie en. Děkuji vám, paní komisařko. Jakožto člen výboru Agri a jakožto Belgičan bych chtěl promluvit v této debatě. My souhlasíme s volným obchodem a chtěli bychom rozvíjet obchod s latinskoamerickými partnery, o což usiluje i komise, ale očekáváme stejné ambice i od našich partnerů. A velice mě překvapuje, že Kolumbie nedodržuje určitá pravidla, například pokud jde o mražené hranolky. Jsou to drobnosti, ale je potřeba se nějakým způsobem dohodnout i v těchto otázkách. Mohlo by to být zničující pro naše zaměstnance a naše občany, protože je potřeba se přizpůsobovat. Evropská unie musí jasně prohlásit, že pomáháme všem eh, lidem, pokud se s nějakým zemědělcem zachází neférově, tak je na nás, abychom ho ochránili. A komise to musí jasně prohlásit a je třeba urgentně řešit podobné problémy na mezinárodní úrovni. Děkuji moc krát. Nyní eh, jdeme na eh, Catch the Eye. Nemáme už ale moc času. Přihlásilo se šest kolegů. Všichni tedy dostanete slovo, ale prosím, dodržujte řečnický čas. Pan Milan Mon. Já bych chtěl zdůraznit význam vztahu mezi EU a Latinskou Amerikou. V dnešním světě evropské země a latinskoamerické země jsou přirozenými spojenci a musíme naše vztahy posílit. V současném kontextu, kdy sílí protekcionismus, musíme hájit výhody plynoucí z vyvážených obchodních dohod, které jsou obou straně prospěšné. Dohody se zeměmi Latinské Ameriky přispívají k hospodářskému růstu, k modernizaci ekonomik těchto zemí a také k diverzifikaci jejich vývozu. Evropské země potřebují vyvážet. Naše populace neroste a kvůli tomu i naše eh, interní spotřeba neroste a ani veřejné výdaje kvůli fiskální konsolidaci. A proto další trhy jsou důležité pro evropskou ekonomiku. A chtěl bych ještě jednou požádat, aby se e, dokončila jednání o, o dohodě s Mercosurem. E, paní komisařka si je snad vědoma toho, že se jedná o historickou příležitost, kterou bychom neměli pro, e, pro marnit. Děkuji. Nyní pan López Aguilar. Děkuji vám, paní předsedající, vážená paní komisařko. Já jsem evropský socialista a jsem tedy rozhodným zastáncem dohody se Střední Amerikou a s Latinskou Amerikou, která zajistí udržitelný rozvoj, bude bojovat proti korupci. Já jsem španělský socialista a bezvýhradně eh, podporuji, aby eh, Latinská a Střední Amerika byly naším zásadním spojencem, ale jsem také socialistou z Kanárských ostrovů a proto musím vyjádřit znepokojení nad dopadem na některá, některé citlivé výrobky. Tato dohoda musí být mm, propojena s eh, ochrannými doložkami, kde právě jsou mechanismy kompenzace v případě negativního vlivu na odlehlé regiony. A eh, myslím, že určitě eh, velice poškozuje situace, když Evropská unie něco přislíbí a tak, pak se to nedodrží. EU má povinnost kompenzovat v případě, že některé věci nejsou dodrženy. Děkuji vám. Pan Marias má slovo, prosím. Krát děkuji, e, paní předsedající. My tady diskutujeme o obchodních dohodách mezi Evropskou unii a státy Latinská střední Ameriky a o dohodách o přidružení se Střední Amerikou. Tyto konkrétní státy samozřejmě musí dodržovat určité podmínky, plnit určitá ustanovení týkající se ochrany životního prostředí. Musí také zajistit ochranu lidských práv, také pracovní standardy, pracovně právní normy. Jinak tedy bude závažný sociální dumping. To musíme brát závažně v úvahu úvahu. Dále Evropská unie musí trvat na tom, aby tady byla podstatna, pod, pod ochrana původných obyvatel, aby nedocházelo k záborný, dalším záborům půdy a aby mezinárodní společnosti se nemohly dělat, co chtějí. A je třeba vyslat také signál, pokud je o rovnost pohlaví. Je úplně jasné ze mnoha stanovisek, že je také mnoho negativních důsledků pro evropské ekonomiky. I k tím je třeba třeba přihlížet tak, abychom mohli efektivně eh, provádět tyto dohody. Děkuji moc krát. Paní Ana Miranda má slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Takováto zpráva, takováto rozprava týkající se těchto částí světa, tak myslím, že by vyžadovala, aby eh, to byla samostatná rozprava ke každé zemi, ke každé oblasti a nikoli společná eh, rozprava, protože pak nemůžeme věnovat dostatečnou pozornost této části světa eh, a jejím obyvatelům. Také naší frakci nepřipadá seriózní, že komise provádí monitorování obchodních dohod E, při jejich uzavírání. Myslíme si, že hodnotit by se mělo i poté během provádění. Pokud jde o zprávu k Peru a Kolumbii z roku 2013, zpráva tohoto parlamentu na toto poukázala e, e, ukázala, že také velká část občanské společnosti s tím není spokojena. Pak je tady situace Panamy, která je vlastně opomenuta Eh, opomíjí se totiž téma eh, daňových rájů. A my tedy požadujeme revizi, je třeba se soustředit více na boj proti korupci a praní špinavých peněz. Eh, my rádi budeme konzumovat banány z Hondurasu nebo z Kolumbie, ale také musíme přece bojovat proti daňovým rájům v Panamě. Děkuji. A nyní ještě Julie. Um, paní předsedkyně. Nemůžeme mít rozpravu o obchodních dohodách, aniž bychom diskutovali velice znepokojivou situaci v nikaragui kde dochází k útokům na nezávislý tisk a na kritické hlasy v občanské společnosti. Je to stále intenzivnější a opravdu jsou tady hrozby i e, skutečné násilí vůči nevládním organizacím a novinářům. E, Svoboda tisku je nesmírně důležitá pro demokracii, proto Evropská unie musí využít veškerému svému vlivu, aby se zajistilo, že partneři dodržují povinnosti v oblasti lidských práv. Komise i nedávno prezentuje obchodní politiku jako jednu z nejlepších možností podpory lidských práv na mezinárodní úrovni, ale výsledky se nedostavují. Evropská unie nesmí prioritizovat jenom vlastní investory eh, oproti eh, obavám eh, o lidských právech. Musíme trvat na tom, aby byla respektována lidská práva. A my v této sněmovně jsme proto hlasovali v říjnu, takže bychom měli opravdu dodržet tím, tento slib. Děkuji bardzo. Eh, mnohokrát děkuji a dobrý večer. Eh, vítám vás. Eh, já jsem se díval na internet a britská dolní sněmovna odmítla eh, dohodu mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím a v této souvislosti paní premiérka řekla, že zítra se bude konat diskuse na téma eh, hlasování o důvěře vládě. To je tedy důležitá informace, možná, že jste to ještě nevěděli, proto jsem si dovolil tímto začít. A já jsem vám to chtěl říct, protože jsem přesně nevěděl, jestli všichni jsou řádně informováni. A teď v tuto chvíli dostává slovo komise paní Malstromová. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji, pane předsedo. Teď eh, v tuto chvíli nehovoříme o Mercosuru, protože ještě nemáme tady žádnou dohodu. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy o tom v rámci plenárního zasedání budeme hovořit, tak velmi ráda přijdu. Teď hovoříme o těchto dvou dohodách a je samozřejmě na parlamentu, jakým způsobem budou chtít zorganizovat tuto dohodu, protože s regionálními dohodami je to trošičku jedno. Nicméně v tuto chvíli hovoříme o začátku celkového hodnocení obou dvou těchto dohod. Můžeme tedy říci, že co se týče těchto obchodních dohod, tak ty dosáhly opravdu mnohého, ale samozřejmě to manévrovací pole je ještě dost velké. Je třeba se podívat tedy hlavně na prosazování, na implementaci, je třeba se podívat na to, čeho můžeme ještě dosáhnout v rámci malých a středních podniků. O tom už jsme eh, říkali, že je třeba opravdu zaměřit se na malé a střední podniky v těch zemích, které jsme zmínili, i prostřednictvím informací, které máme na webových stránkách. Máme tady opravdu eh, aktualizované informace týkající se cel, statistik, eh, konkrétních požadavků a chceme, aby naše podniky opravdu co nejlépe spolupracovaly s latinskoamerickými společnostmi. Tyto dohody jsou opravdu dobré, nicméně jsou poměrně zastaralé. Byly uzavřeny skoro před deseti lety v roce 2010. Dnes už bychom měli trošičku jiné i doplňkové požadavky na takovéto dohody. A proto je třeba s našimi partnery se zamyslet nad tím, jak tedy tyto dohody aktualizovat. Samozřejmě, že tady jsou uh, tady jsou samozřejmě mm, otázky týkající se států, jako například Nicaragua. A tyto dokumenty samozřejmě prostě a dohody obsahují různé nástroje, které jsou velmi dobré. A říkali jsme si, že tedy eh, o Nicaraguji a jiných státech budeme hovořit příští týden. Samozřejmě, že v oblasti dialogu o lidských právech to je záležitost, na kterou poukazujeme pravidelně. Jsme angažováni v tomto ohledu u všech těchto zemí. Ovšem skutečně došlo k určitému pokroku. Například Peru. Paní Hautala bohužel zde již není, je to záležitost, o které se zmínila, například pracovně právní podmínky a tak dále. Občanská společnost,